abychom umožnili Pakistánu postavit se proti terorismu a ideologicky motivovanému násilí. Děkuji. Děkuji paní komisařce a e, nyní e, máme sedm návrhů. A dostáváme se e, ke situaci v Kambodži. Jedna minuta, paní Gomez. Problém eh, zabírání půdy v rozvojovém světě eh, se jasně projevuje v Kambodži, kde asi 400 tisíc eh, lidí bylo vysídleno a zbaveno svých pozemků a domovů místními a státními úřady a podniky. Tato politika, která se eh, řádně neřeší v poslední eh, revizi zákona o územních eh, koncesích, zabraňuje tamní vzniku stability, zvyšuje nerovnost a ohrožuje trvalý udržitelný rozvoj a spochybňuje legitimitu vlády. Situaci zhoršuje nadměrná síla, která se používá proti aktivistům a demonstrantům a proto e, vyzýváme e, kambojskou vládu, aby přestala s násilným vystěhováváním a e, zavedla transparentní právní rámec ve spolupráci s občanskou společností a v souladu s mezinárodními standardy. A sice, že ti vystěhovaní musí dostat očkodnění a řádné ubytování. Vyzývám vysokou představitelku a komisi, aby úzce sledovali aktivity evropských firm v Kambodži a zajistili Eh, aby eh, tyto firmy nedělaly tato porušení. Děkuji paní Gomez a nyní eh, pan Berda. Domnule președinte, regret la rândul meu situația din... Já bych rád řekl, že lituji té situace v Kambodži. Jak víme, tak čtyři obránci lidských práv byli obviněni z trestné činnosti začátkem října letošního roku byli odsouzeni u městského soudu v Porompenu. Také jedna rozhlasová stanice byla obviněna z toho, že vysílá vládní kritiku. To je jediná, jediný prohršek. A jak víme, tak v Kambodži mnoho lidí je vládou sledováno a to je znepokojivé v přípravě na parlamentní volby v roce 2013. Komise vyšle hm, tým na pozorování voleb. Předchozí mise při pozorování voleb udělala řadu doporučení na změnu systému a je velice zajímavé podívat se na výsledky. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Děkuji, minutu pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Kambodža Eh, ušla dlouhou cestu od eh, tyranie eh, rudých kmérů a jejich zabíjení, ale pořád je ještě třeba, aby ušla dále. My jsme znepokojeni osudem politických vězňů v rukou bezpečnostních sil a vystěhováváním vlastníků a nedostatečnou transparentní politikou. Ve frakci ECR

A nyní má slovo paní Lochbilo. Děkuji, pane předsedo. Politika rozdělování půdy v Kambodži je poznamenána nespravedlností a svévoli. V posledních deseti let eh, minimálně 400 tisíc lidí přišlo o půdu, na které žijí nebo byli z ní vysídleni. Eh, premiér Hun Sen v letošním roce oznámil, že eh, toto nespravedlivé rozdělování půdu změní, a půdy změní, ale chybí důvěra ve vládu. Existují již nové případy zneužívání a ty stále, staré nespravedlivé jednotlivé případy vyvlastňování se eh, protahují. Vyzýváme vládu Kambodže, aby zrušila tuto praxi nespravedlivého rozdělování půdy a eh, také eh, přiznávání půdy dvěmistům podnikům, které je velmi sporné ten, kdo eh, bojuje za svou půdu, eh, ten je v Kambodži pronásledován. A proto podporujeme všechny aktivisty i eh, zemědělsko-průmyslové podniky, které jsou profitovali tímto nespravedlivým systémem rozdělování půdy. Prodávají se produkty do EU. Komise musí nutně všechna porušování lidských práv s tím spojená prošetřit a neprodleně na ně reagovat. Děkuji. Děkuji paní Lochbile a nyní má slovo pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, premiér Hun Sen eh, vládne již 27 let v Kambodži a eh, předsedá vládě, která je autoritární a korupční a jak jsem zjistil při návštěvě země, eh, lidé tam žijí ve strachu ze svévolných činů vlády. Ale došlo již ke zlepšení, zejména díky úsilí EU. Justice není nezávislá čísla, e, e, volby nejsou svobodné a férové. E, a právě tento týden premiér uvítal hrozby dvou opozičních stran bojkotovat příští volby. Nicméně takovýto bojkot by byl tak nesmyslný jako Lukašenkovo vítězství v Bělorusku. Pokud nebude mít opozice možnost sehrát svobodnou a férovou roli ve volbách, pak nebude poskytnout poskytnuta žádná mezinárodní podpora volbám. Já vítám prohlášení paní baronky Eštonové mm, mm, ohledně situace mm, Mám Sonanda a dalších demokratů, kteří byli uvězněni minulý měsíc. Já doufám, že komise a rada bude nadále vyvíjet nátlak a podporu těmto demokratům. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Kelam. Děkuji. Kambodža udělala určitý pokrok směrem k demokracii, ale jsme znepokojeni tím, že občané musí bojovat za lidská práva a chová se k ním stát tak, jako kdyby spáchali trestné činy. E, nedávno bylo také 20 takovýchto aktivistů odsouzeno k odnětí e, svobody. A potom druhá věc je nakládání s půdou. Je to samozřejmě vnitřní problém, ale za posledních deset let bylo vystěhováno v rámci tohoto procesu asi 10 milionů, půl milionů milionů lidí. A tento proces také vedl k prohloubení bídy. Já žádám kambočské orgány, aby ukončili pronásledování aktivistů lidských práv a my také naléháme na Kambodžu, aby zlepšila svůj volební systém tak, aby odpovídal eh, mezinárodním standardům v souvislosti s doporučením eh, OSN a také, aby bylo ukončeno násilné vysílání vysídlování. A nyní za socialisty a demokraty jedna minuta pan Weidenholzer. V létě jsem navštívil Kambodžu a osobně jsem se přesvědčil o tom, jak velice lidé trpí bídou v důsledku korupce a nesprávného vládnutí. Kambodža je taková prodlouženou dílnou naší konzumní společnosti a proto musíme se této zemi věnovat. Až budou nastoleny opětovně demokratické poměry a právní stát, pak bude mít tento stát zase další perspektivu. Dochází k tomu, že je vlastně neexistuje svoboda vyjadřování a schromážďování a také jakákoliv aktivita aktivita je sankcionována. Také budoucí volby musíme bedlivě sledovat a můžeme je považovat za demokratické jenom tehdy, jestliže před volbami bude existovat minimální míra svobody, schromažďování a vyjadřování. Jenom potom budou tyto volby spravedlivé. Děkuji vám a nyní za jednu minutu pane Rinaldi. Děkuji, eh, Pane předsedo, eh, paní komisařko, vážení kolegové, eh, série eh, tragédií v Kambodži, je dlouhá, korupce, šnišení životního prostředí, plýtvání mezinárodní pomocí. Je to hrozivá diktatura, prostě, která jenom dělá, že je demokracií. A myslím si, že v té zemi je ještě další věc, a sice, že mezinárodní společenství eh, ji nechává na pokoji, včetně Evropské unie. Delegace do Kambodže nedávno, eh, myslí, eh, nebyla dostatečně tvrdá a Evropská komise není dostatečně tvrdá důrazná. A my jsme vedli už řadu debat o Kambodži a, a kež by eh, v obdobné debaty byly i v jiných institucích. Je důležité, abychom eh, abychom eh, také jednou přidělili Kambodži nějakou důležitou cenu o lidských právech. Děkuji, pane Daldy, a nyní paní Gerling za ECR minutu. Děkuji. V roce 2002 se situace v oblasti lidských práv v Kambodži i nadále zhoršovala porušování práv na v půdu a v bydlení e, je běžné a političtí aktivisté jsou kriminalizováni. Případy Mamsenando a Čukputy jsou e, příklady e, takovéhoto porušování lidských práv a, a jsou tady také mimořádné do nebe volající případy eh, koncesí eh, velkým firmám, eh, potom vystěhovávání lidí obsahuje velké pos, posti, pokr, porušování lidských práv, jako je například vystěhovávání lidí z obydlí nebo ničení lesů, na kterých lidé záleží se svým živobytím. Kdyby se reforma správně prováděla v Kambodži, tak by bylo možné, aby se země trvale udržitelně rozvíjela. Já vyzývám kambodžskou vládu, aby chránila základní právo svých občanů a sice vyjadřovat svůj svobodný názor, zejména ve volbách. Děkuji. Nyní minutu pan Kukan. Děkuji, pane předsedo nejnovější porušování eh, nebo zastrašování eh, eh, obránců lidských práv Eh, ukazuje, jaká je situace v lidských právech v Kambodži. Nedávno eh, prominentní eh, kritik Kambodži ve vládě Promo Nando a další aktivisté byli odsouzeni 20 let ve vězení. Je zřejmé, že toto obvinění a řada dalších obvinění jsou čistě politicky motivovány. Je naším povinností vyjádřit obavy o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži a trvat na propuštění kritiků vlády pro Evropskou unii, co by největšího dárce, nebo jedno z největších dárců v Kambodži, by situace v oblasti lidských práv v Kambodži nyní měla být budíčkem, zejména vzhledem k nadcházejícímu eh, summitu s východní Ázií, který by měl eh, probíhat v listopadu právě v této zemi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kukane. A nyní eh, na minutu paní Kretu. Děkuji. Myslím si, že v Evropská unie, co by hlavní dárce Kambodži by měla mnohem intenzivněji trvat na volební reformě, měla by donutit o tom přemýšlet tamní úřady. Demokracie v Kambodži je stále křehčí a to právě před volbami v nadcházejícím roce. Myslím si, že Evropská komise na tom musí eh, zapracovat tak, aby všechno probíhalo v souladu s eh, konvencemi OSN. Eh, používají se, používá se násilí a musíme také volat po propuštění všech kritiků v režimu a pro, po svobodě v režimu, takže aby to všechno proběhlo legitimně. Děkuji. Děkuji paní Kretu a, a nyní na minutu paní Wikström. Talman. För en tid sedan besökte jag min kollega och vän. Děkuji, pane předsedo. Ehm, eh, já bych chtěla říci, eh, eh, že můj kolega a přítel Musaku z strany Musaku, tedy eh, v Kambodži, eh, mě pozval do Kambodži a to, co jsem tam viděla, eh, nezapomenu nikdy. Podle řady lidí, řada rodin je obětí konfiskací pozemků a domovů. Prostě přijeli tam velké firmy a zabrali to, na čem ty rodiny pracovaly generace a ty lidé nebyli kompenzováni. Prostě nechali je na ulici bez práv a bez podpory. Evropská unie eh, a její program všechno eh, než eh, zbraně je, to je program, který je velice dobrý principiálně, ale má velmi negativní důsledky například eh, na cukr a další eh, zemědělské eh, komodity, protože velké cukrovarnické firmy teď se zmocňují pozemků a tisíce rodin kvůli tomu skončí jako bezdomovci, jenom aby se udělal prostor pro velké cukrové plantáže, které a Evropská unie Eh, v podstatě ještě podporuje tyhle cukrovary eh, a eh, měla by tedy z této dohody vycouvat. A také by měla umožnit nebo zajistit, aby se tamní opoziční vůdce mohl vlátit domů. A nyní se dostáváme ke Catch the Eye. megszüntetése felé ki kell mondanunk hogy a kambodzsai hatóságok utóbbi években tett My musíme konstatovat, že opatření kambodžských u orgánů jsou krokem zpět, eh, protože dochází k tomu, že se ilegálně zabírá hospodářská půda a také jsou pošlapávána demokratická a lidská práva. A právě proto musí Evropská unie jako největší dárce něco pro tuto zemi udělat. Nemůžeme přihlížet závažnému porušování lidských práv. Mezinárodní společenství se musí postarat o to, aby v červenci 2013 se v zemi konaly demokratické volby, jinak by se musela dohoda včetně obchodních preferencí přepracovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Šogore. A nyní paní Makové jedna minuta. Pane předsedo, v roce 1991 došlo k dohodě v, mírové dohodě v Paříži a Kambodža udělala určitý pokrok, ale v poslední době se Kambodža ob, se posunuje na cestě spíše směrem dozadu. My jsme eh, jako EU největší eh, dárce eh, pro Kambodžu a proto bychom měli kambodžskou vládu ovlivňovat. My tento vliv musíme také využít a také ovlivnit prostředí pro rovné a demokratické volby, protože vláda, která odvozuje svou moc od teroru a korupce, bude také nadále se takto trestuhodně chovat. My musíme zabezpečit to, aby Kambodža nadále postupovala na perspektivní cestě vpřed. Děkuji, paní Gomej, paní Geringer. Děkuji vám. Děkuji. Všichni si vzpomínáme na pařížskou umluvu, kterou Kambodža eh, podepsala a kde se zavázala eh, eh, dodržovat lidská práva, ale nyní 20 let poté mm, vidíme násilí páchané na lidech. Například zatčení 13 žen, které se rozhodly mm, mírumilovně v květnu demonstrovat proti vysídlování. A například majitel rozhlasové stanice byl rovněž odsouzen k 20 letům odnětí svobody, protože údajně utiskoval eh, eh, jiné. Takže dochází k řadě eh, porušení lidských práv a mm, mm, práv e, e, žen a dětí. Měli bychom připomenout této zemi, že se musí držet a ctít e, mezinárodní úmluvy a také závazky vůči OSN. Je nutno, aby se, mm, jsme se připravili dobře na příští volby a zajistit jejich férovost. Děkuji a nyní má slovo paní Ojuland, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Sam Raiss je eh, významný eh, kambodžský liberální politik a odsuzují eh, jeho uvěznění a stejně tak odsouzení jiných politiků, členů parlamentu, stoupenců lidských práv a aktivistů v oblasti půdy. Kambodža si zaslouží mírové usmíření, které nebude podkopáváno pronásledováním politické opozice

a umožňovat lidem aktivní činnost ve veřejném životě bez následných postihů a pronásledování. děkuji za pozornost. Děkuji. Paní Korhola, jedna minuta. Paní Korhola, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Kambodži eh, eh, probíhá příprava na volby. Evropská unie jako hlavní dárce, dárce musí pamatovat nyní na svobodu eh, slova a projevy. V roce 2010 devět evropští pozorovatelé voleb informovali, že nebyly dodrženy standardy demokratických voleb a vláda byla vyzvána volby zopakovat na základě usnesení OSN. Druhý velký problém je omezování Eh, svobody eh, slova a politické diskuse. Opoziční strany nejsou, nemohou eh, kritizovat korupci a nepotismus. Mnohé věci probíhají v utajení a rozhodování občanů mm, o věcech veřejných není dána. V Kambodži eh, chybí eh, vláda práva, lidskoprávní aktivisté jsou pronásledováni a opakovaně slýcháme o svévolných zatčeních. Děkuji a nyní má slovo paní Holmaja jedna minuta. Pan Holmaja, děkuji. Bohužel bezpečnostní síly v Kambodži stále ještě eh, s mm, přepjatou tvrdostí postupují eh, proti lidskoprávním aktivistům, míromilovným demonstrantům. Zejména smutný je případ 14-leté eh, dívky Heng Shantové, která byla 16. května bezpečnostními silami zastřelena. Přitom ještě nedošlo ani k prošetření skutkového stavu. Panuje tam tedy útiska o vládě práva nelze vůbec hovořit. Dokazují to také násilná na násilné eh, vyvlastňování půdy a eh, jeden z důvodů je obrovský eh, zisk bezcelního vývozu například cukru do Evropy. S tím musíme skoncovat, musíme skoncovat s poskytováním preferencí této zemi. Děkuji vám. Děkuji, pane Obermajere. A nyní má slovo paní Govan Queen. Děkuji, vážení poslanci. Jménem eh, vysoké zmocněnkyně Catherine Ashton bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu za uspořádání této rozpravy. Je na čase, aby eh, eh, v opravo, o, o situace, která se opakuje v Kambodži za poslední dva roky, skoncovala potlačování svobody. Předseda vyzývá k tichu v eh, soudním přelíčení eh, nesplňují základní standardy. Eh, nejnovějším příkladem je odsouzení lidských, lidskoprávních aktivistů 1. října Mons Fernando ke 21 letům v odnětí svobody. My jsme to zdůraznili v rámci tiskového prohlášení. Ukazuje to na, závislo, nebo na závislost soudního systému. Zpráva o, Kambodži v červenci 2012 od OSN a profesorky Sue Sui. Sui a zpráva o pozemkové e, reformě v Kambodži e, potvrzují závažnost situace v Kambodži. Eh, představitelé občanské eh, společnosti, včetně představitelů politických stran, eh, mají stále méně prostoru míru milovně vyjadřovat své názory. To je velice důležité vzhledem k nadcházejícím volbám v červenci 2013. Spory o půdu a vystěhovávání vedou k sociální stabilitě a k násilí a závažným problémem EU vyjadřila své obavy, pokud jde o Eh, přidělování eh, hospodářských koncesí na půdu eh, kambočskými úřady na řadě jednání na vysoké úrovni, nejpozději na mm, výboru v červnu. Komisař Dechicht také tohle to projednával se svým, komisa, se svým protěžkem Šamprasitem v Kambodži. Předseda Van Rompuy navštíví eh, Kambodžu začátkem listopadu, setká se s premiérem Hunsenem a s předsedou Národního schromáždění. Eh, pane předsedo, eh, v Kambodži se stále zotavuje se své temné minulosti a násilné. Činí se pozitivní kroky k demokratizaci, ekonomice se daří dobře, ale to království má ještě dlouhou cestu směrem k demokracii před sebou a k rozdělování dividendy hospodářského růstu spravedlivému. Evropská eh, v unie podporuje eh, prostřednictvím eh, nástroje dobrého vládnutí vývoj demokracie v Kambodži například částkou 7,5 milionu eur. Probíhá šest 60 projektů celkem za 15,5 milion eur v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, který například podporuje práva na půdu a svobodu vyjadřování a podmínky ve vězení. Evropská unie zvažuje expertní misi, která bude sledovat přípravu parlamentních voleb příští červenci. I nadále bude e, vyzývat úřady e, k tomu, aby vytvářely prostředí k spravedlivým a spra- e, svobodným přímým volbám, kdy lidé budou moci vykonávat svá základní práva. Evropská unie bude věnovat pozornost situaci v oblasti eh, lidských eh, práv eh, v souvislosti s udělovanými koncesemi na pozemky. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Máme tady šest návrhů na usnesení, o kterých budeme hlasovat a nyní přerušíme zasedání na vteřinu tak, abychom si mohli vyslechnout oznámení o e, vítězi Sacharovy ceny, nebo a potom začneme hlasovat.